věci eh, udělá hodně ve smyslu politické vůle a proto, aby se zlepšily eh, vztahy mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. Děkuji vám. Děkuji panu Salafrankovi. Eh, uzavírám diskusi k tomuto bodu. Hlasování proběhne začátkem května. Podle a podle pořadu jednání, který máme na zítřejší dopoledne, tak eh, navrhuji, pokud jde o dohodu politických skupin, aby pan Kocolino eh, se stal reportérem eh, pro ochranu finančních zájmů. Jsou nějaké další připomínky, Marta? A pok- takže toto je schváleno, eh, pokud jde o změnu zítřejšího pořadu jednání. A nyní přejdeme eh, k prohlášení eh, vysoké komisařky Unie pro zahraniční věci a bezpečnost.